doporučení paní Lunáček. Stabilizační a asociační dohoda EU Kosovo. Nejprve má slovo paní Lunáček. Thank you very much, President, Commissioner, colleagues. Děkuji vám, paní předsedající. Pane komisaři, vážení kolegové, jakožto místo předsedkyně parlamentu, která má na starosti Sacharovovu cenu, ještě než budu hovořit o té dohodě, chtěla bych zmínit laureáta Sacharovovy ceny z roku 1998, eh, který, Ibrahima Rugovu, který zemřel eh, před eh, deseti lety v roce 2006. Ten je symbolem nezávislosti Kosova, symbolem boje za nezávislost velký básník. Chtěla bych ho připomenout na úvod svého projevu a této debaty. Pokud jde o stabilizační a asociační dohodu, Eh, s Kosovem. Ta byla vyjednána mezi říjnem 2013 a květnem 2014. Eh, potom byla inicializována v roce 2014 v červenci. 22. února 2015 podepsala Rada a tady ve Štrasburku byla podepsána 27. října eh, místem předsedkyní a vysokou představitelkou paní Mogherini, také panem Hánem za EU e a za republiku Kosovo premiérem Izou Musaf Safou a také ministrem pro evropskou integraci. Kosovské národní schromáždění ratifikovalo 2. listopadu 2015 a teď je to na nás. Zítra je na nás, abychom hlasovali pro stabilizační a asociační dohodu Evropské unie s Kosovem a poté může dohoda vstoupit v platnost. Jde o historický moment pro Kosovo, protože je to poprvé, kdy Evropská unie a Kosovo budou mít smluvní vztahy. Je to první oficiální formální krok k úplné evropské integraci a k členství v Evropské unii. Ano, nějakou dobu to trvalo, protože Kosovo je nová země, získala nezávislost teprve před osmi lety a také v radě to nějakou dobu trvalo. Nicméně eh, bych chtěla říci, že těch pět členských států, které ještě neuznali Kosovo, vyslovili souhlas. To je velký krok vpřed a e, já si myslím, že bychom měli pokračovat stejným směrem a uznat Kosovo. E, v Ministři některých těchto zemí navštěvují Kosovo, setkávají se s představiteli vlády, tak prosím, e, uznejte Kosovo nejmladší republiku v Evropě. Nikomu to neublíží, pouze to pomůže lidem. O čem tedy tento příspěvek je? Jak říkám, jsou, poprvé jsou stanoveny smluvní vztahy, které umožňují rozšířený politický dialog, integraci obchodu, nové formy spolupráce. Dohoda pokrývá mnoho sektorů, jako je posílení demokratických principů, lidská práva, ale také rámec pro spolupráci v oblastech jako školství, energetika, životní prostředí, spravedlnost vnitro a spousta dalších. Také jsou tu stanovena práva a povinnosti a jde o silnou pobídku pro implementaci a institucionalizaci reform. Kosovo stále ještě potřebuje reformy. Jejich vláda s nimi musí pokročit. Vytváří se tu také příležitosti pro investice a zároveň je potřeba eh, správné eh, řízení státu prostřednictvím přibližování se evropskému právu a evropským standardům. Dále se tu vytváří velké příležitosti pro rozšířené kontakty mezi lidmi, mezi experty, mezi občany občany v sektorech, jako je školství, životní prostředí, ale samozřejmě také v oblastech, jako je boj proti eh, trestné činnosti. To předpokládá další posílení vztahů se sousedními zeměmi, což přispěje ke stabilitě v regionu. Samozřejmě, že ta mezilidská výměna, výměna mezi občany, potřebuje, aby Evropská unie i Kosovo pokročili v liberalizaci víz. Kosovo je jediná země z regionu, jejíž občané stále ještě nemohou volně cestovat. Připadají si izolovaní a uzavření. E, proto tato dohoda je důležitým krokem, ale musí také přijít liberalizace víz. Nejlépe by bylo hned, nebo v nejbližších měsících. Děkuji vám, paní Lunaček. Nyní má slovo komisař Hán jménem Evropské komise. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Na začátku chci poděkovat za podporu eh, při rozvíjení těchto vztahů s Kosovem. Chci poděkovat výboru za prozranční věci a výboru pro zahraniční obchod a paní Lunače konkrétně za tuto podporu. Zítřejší hlasování o dohodě stabilizační asociační dohodě mezi EU Kosovo je důkazem tohoto pokroku. Tyto dohody, tato dohoda je milníkem e, v historii Kosova a je zásadně důležitá pro budoucnost celého Balkánu. Je to vlastně první sm- oficiální smluvní vztah e, mezi EU a Kosovem kdy Kosovo se vlastně začne i mít výhody e, z, ze toho, z té společné evropské perspektivy, která přináší mír, stabilitu a prosperitu, to je náš společný cíl. Tato mm, dohoda samozřejmě vyžaduje reformy a právní stát ale zajistí i předvídatelnější podnikatelské prostředí, které je tak nutné pro růst a pracovní místa. Tato dohoda i umožní vytvořit stabilní právní rámec a přibližování se k evropským normám a standardům. Také prosazuje volný pohyb zboží osob a kapitálu a i znamená větší standardy a i větší volbu a nižší ceny pro občany i mm, to bude znamenat pokrok pro oblasti jako doprava a energetika. I to znamená propojení s evropským energetickým trhem. Tato dohoda by také měla i posílit eh, regionální spolupráci a Kosovo se vlastně touto smlouvou zavazuje k tím, že bude zlepšovat vztahy se Srbskem, což je zásadní princip této dohody. Eh, mm, a protože eh, je to právním závazkem pokračovat v dialogu se Srbskem. Kosovo musí implementovat tuto dohodu a musí se eh, snažit o další smlouvy. Jak jsme viděli v posledních měsících, to někdy znamená přijímat tvrdá rozhodnutí a znamená to jít na kompromisy. Nakonec bych chtěl zdůraznit, že tato dohoda obsahuje ustanovení, která zavazují Kosovo dodržovat vysoké mezinárodní normy, co se týče dodržování demokratických principů, což je především relevantní pro mm, nynější výzvy, kterým čelí Kosovo. To znamená, že instituce zajistí, musí zajistit demokratickou vládu, demokratická pravidla. A také to znamená, že, že nemůže se odchýlit od transparentních politických projevů. Žádné násilí v, dem, v tomto systému nebude možné. Zde chci vyslat apel na politiky v Kosovu, aby se zavázali k dialogu a přes dialog řešili spory. Bez obstrukcí, bez násilností, bez hrozeb a bez zastrašování. Paní předsedkyně, dámy a pánové, ještě jednou dovolte, abych poděkoval za vaši podporu a budu se těšit na rozpravu. Děkuji, děkuji pane komisaře, komisaři Háne. A nyní za výbor INTA pan Schenfeld. Vážená paní komisařko, vážený pane komisaři, za EPP chci nabídnout definitivní podporu této stabilizační a asociační dohodě mezi EU a Kosovo. Kosovo je malá země na Balkáně. Je to vlastně poslední ze zemí, eh, s kterými podepisujeme tyto dohody. A co je ještě důležitější, jak eh, eh, říkal pan komisař, tato dohoda bude obsahovat velká pozitiva pro EU, ale především pro tu zmíněnou zemi a její lid. Je to pravděpodobně nejchudší národ v Evropě. Nabízíme jim tedy příležitost podporovat tuto zemi a prospěch z toho bude mít také Evropská unie. Pokud vezmeme například migraci, což je velký úkol, který nás čeká. Děkuji. Děkuji. Dále vystoupí mluvčí jednotlivých politických skupin, pan Raktuson za EPP. Děkuji, paní předsedající. Je to radostná historická událost uzavření této stabilizační a asociační dohody eh, s Kosovem, která se brzy stane realitou. Tato dohoda je milníkem pro Kosovo a skýtá nové možnosti i ekonomice této země. Až a to až bude tato smlouva potvrzena, pak bude potvrzeno, že budoucnost Kosova je evropská. Zároveň lze konstatovat, že evropská integrace nemůže být brána jako samozřejmost. Žádá si politickou vůli a žádá si politické rozhodnutí. Jde tady v neposlední řadě o implementaci dohodnutých reform a v, to, to, v této souvislosti eh, bych chtěl říci, že paní Lunaček správně zdůraznila důležitost intenzivní práce na boj proti korupci. Ta je zásadní. Korup Korupce je zásadní překážkou pro další rozvoj Kosova. Politická vůle musí také obsahovat provedení eh, dohod, které mohou být nepopulární mezi vlastními voliči, ale které jsou zároveň rozhodující pro normalizaci vztahů se sousední zemí. Je to odpovědnost, která náleží vládě, ale také zástupcům opozice. Na závěr tedy, paní předsedající, eh, bych chtěl vyslovit podporu eh, tomuto, této historicky první formální dohodě mezi EU a Kosovem. Děkuji. Děkuji, pan Parceny, pan Cery na minutu a půl. Děkuji. Tato asociační dohoda, dohoda stabilizační asociační s Kosovem představuje významný krok, poněvadž může vytvořit tak podmínky pro eh, pokrok v procesu přibližování se k EU. Je to dohoda, jak bylo řešeno, která stanoví smluvní vztahy, které mají garantovat větší politický dialog a další integraci obchodu a další formy spolupráce v nejrůznějších sektorech. Je zde, že tato dohoda je důležitá, ale vše nevyřeší. Situace v Kosovu je pořád velice problematická, jak jsme viděli i eh, při posledních velkých manifestacích a i to znamená větší snahu mm, demokratické konsolidace, konsolidovat instituce, což je zásadní předpoklad pro větší perspektivu této země a celého Balkánu. Potřebujeme především toto ve stávající fázi, která je poznamená na velkými problémy, jako je migrace které znamenají, že Balkán a Kosovo se stává velice citlivou křižovatkou, kde musíme věnovat velkou pozornost, protože to může vytvořit velké problémy i pro celou Evropskou unii. Z těchto důvodů Eh, musíme dát plný souhlas s touto stabilizační a asociační dohodou, ale zároveň musíme vyzvat Evropskou komisi, aby eh, pomáhala Kosovu při plnění těchto cíl a pod cílů a potřebujeme, aby tato země velice vážně se dala na reformní cestu a eh, cestu demokratické konsolidace. Děkuji. Děkuji. Pan Džambacký za EKR. Děkuji. Mm, EKR vítá tuto stabilizační asociační dohodou mezi EU a Kosovem. Já zde ví, i děkuji paní Lunáček za přípravu zprávy. Kosovo se ocitlo ve velice těžké situaci. Instituce jsou pod velkým politickým vlivem. Justice, soudnictví nefunguje, jak by mělo a neexistuje pokrok ani v boji proti organizovanému zločinu, ani v boji proti korupci. Evropská integrace má velký význam pro Kosovo, poněvadž země potřebuje pomoc, aby mohlo vybudovat stát a instituce. A občané potřebují vidět možnost ekonomického růzku a vyšší úrovně, životní úrovně a nikdy mm, e, mm, nikdy tento vztah z EU nebyl pro žádný stát tak důležitý právě pro utlumení těch etnických sporů, ale to, o to se musíme snažit nejenom v Kosovu, ale i ve všech ostatních asociačních dohod. Já ti myslím třeba e, společenství Bulharů v Makedonii, v Srbsku a jinde, to znamená všechny ty menšiny, které zůstaly mimo svoji zemi původu. Děkuji, pan Radoš. Za ALDE dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Vážený pane komisaři, za ALDE chci vyjádřit plnou podporu stabilizační a přidružovací dohodě EU Kosovo. Také očekávám, že velmi brzy bude podepsána rámcová dohoda o účasti Kosova v aktivitách EU. Kosovo stojí tváří v tvář nestabilitě v regionu, který není stabilní. Musíme si uvědomit, že dvě země, tedy Srbsko a Bosna Hercegovina, zatím republiku Kosovo neuznávají zůstávají nedořešené problémy a také jsou politické síly, které si nepřejí uznat zmíněný stát a také eh, hlásí, že dojde ke změně eh, hranic. A to samozřejmě by vedlo ke konfliktu. Je potřeba být ambiciozní, pokud jde o implementaci této dohody. Nejde pouze o dohodu ekonomickou, nejbrž také se to týká budování demokratických institucí, posílení justice a podobně tedy nezbytné, eh, aby dohoda byla implementována v praxi. Je to totiž v zájmu Evropské unie a také to prospěje kosovským občanům. Je to jediná cesta, jak zajistit, aby mohlo Kosovo brzy požádat o vstup do EU a stát se členem naší rodiny, protože Jedině tak se může stabilizovat celý region, pak bude stabilnější, protože geograficky je to součást Evropy. A právě proto proces přidružení musí být co nejrychlejší. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Nyní chci doplnit, že nemáme možnost pro modré karty, protože nám dochází čas. Musím eh, postupovat podle plánu. Pan Kozo, jedna minuta. Ano, my jako levice také eh, máme svůj postoj ke Kosovu, protože my si myslíme, že to je stát, který je jaksi na okraji mezinárodního práva. Samozvaná republika Kosovo nepatří do OSN a není uznána, nebo je uznána vlastně jenom polovinou eh, členů OSN, včetně mé země. A takže máme zde eh, rezoluci 242 OSN, která hovoří o dohledu nad institucemi Kosova v naději, že zde dojde k politické dohodě a to tež platí i zde, i zde eh, zatím tedy ne, i Republika Srbska také eh, nedohl, ne, nevyřešila svoji politickou situaci a instituce. A mm, takže je eh, třeba, eh, aby plnili mezinárodní právo. A navíc ještě je to druhá největší vojenská základna USA e, a i vlastně eh, se tam umožňuje takový i taková kontrola nad zásadně důležitými produktovými koridory. Děkuji, pan Zarianopoulos, nezařazení imperialistický rozpor vzhledem ke geostrategické poloze, to jsou oblasti plné konfliktů a válek, jsou to koridory pro energetiku, investice, ale také jsou jakousi eh, vlastnou troubou NATO a slouží ruské buržázy. Vojenské intervenci USA a NATO tak to ještě zvyšují rozdělenost obyvatelstva, aby eh, sloužili pouze zájmům NATO a buržoazie. A taková dohoda pouze uznává stávající protektorát. Eh, řecká vláda má obrovské odpovědnosti, protože to znamená eh, žádosti o další a další území, snaha změnit hranice cestou sjednotit Kosovo a Albánii. To by však přineslo ještě výraznější rozpolcenost v Řecku a také v bývalé Jugoslávské republice. Máme dokonce lobby v parlamentu v přátelé Makedonie. Musíme zabránit kapitalismu, který plodí válku a uprchlíky. Dostali jsme se nyní ke konci kola řečníků jednotlivých politických frakcí a nyní budou mít jednotlivý slovo pan Kukan. Paní předsedkyně, za prvé chci poblahopřát vládě a parlamentu Kosova k finalizaci a přijetí této dohody. Je to milník v našich vztazích s Kosovem, který stanoví smluvní vztahy a otevře nové příležitosti k cestě eh, k užší integraci mezi Kosovem a EU. Dohoda nabízí eh, pobídku k implementaci reform v Kosovu, které patří k nejchudším zemím regionu. Kosovo by tak mělo využít té dohody jako příležitosti pro hospodářský a sociální růst, ale také jako příležitost k podstatným politickým a institucionálním reformám. EU sdílí odpovědnost za rozvoj té oblasti. Musíme eh, utužit své vztahy s těmi zeměmi a jejich obyvateli. Eh, dohoda o stabilizaci a přidružení s Kosovem je správ, krokem správným směrem. Měli bychom se připravit také na bezvýzový styk s Kosovem. To pomůže podnikatelům a obyvatelům Kosova, aby se plně v dohodě účastnili. Jinak tato dohoda představuje důležitý krok, odstraňuje bariéry ve vztazích s Kosovem. Měli bychom být připraveni i na krok další, tedy odstranit bariéry ve vztazích s kosovskými obyvateli. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Picula na minutu a půl. Děkuji. Já vítám stabilizační a asociační dohodu s Kosovem po necelém roce vyjednávání. Eh, jakožto předseda delegace pro vztahy s Kosovem se domnívám, že zítra vyslovíme souhlas k jejímu podpisu Jde o určité uznání e, závazku a perspekty, evropské perspektivy Kosova. Tímto způsobem jsme dokončili proces navázání smluvních vztahů se zeměmi západního Balkánu. Jde o důležitý krok, protože vytváří příležitosti pro investice, růst a finanční vývoj prostřednictvím aplikace evropských standardů a evropského práva. Nicméně pokrok bude záviset na konstruktivní spolupráci e, všech politických sil sil v zemi, což eh, neplatí vždycky. Jsou tu určité problémy s obstrukcemi a nedávno jsme byli svědky událostí, které nebyly vhodné pro zemi s evropskými aspiracemi. Musíme bojovat proti terorismu a radikalizaci a zavést opatření na snížení počtu ilegálních migrantů. Doufám, že tato dohoda bude první dohodou, která je první mezi Kosovem a Evropskou unii, bude pobídkou pro institucionální a další reformy. Bylo by skvělé, kdyby nejmladší evropský stát rád se těšil ne, výlučné evropské podpoře na této cestě. Děkuji paní Tomašič na jednu minutu. Děkuji. Úsilí kosovské vlády e, o dosažení podpisu této dohody je nejlepší zárukou evropské perspektivy Kosova. Jde o mladou demokracii, před kterou stojí mnoho problémů a výzev. Proto je důležité, aby státní orgány Kosova byly zavázány e, euroatlantské integraci. To je proces, který je velkou zkouškou nejen pro Kosovo, ale i pro EU, protože EU musí ukázat svou vůdčí roli a společnou vizi pro Evropu evropské sousedství. Pokud jde o Kosovo, otázka mezinárodního uznání je to, co nás napadne nejdřív. Jak jsme vůči Kosovu upřímní? Hovoříme o evropské perspektivě a přitom ještě některé členské státy neuznaly e, republiku Kosovo. Tato dohoda e, není prvním, ale je nejdůležitějším krokem Kosova na cestě k Evropě. A mezinárodní uznání všech členských států je krokem zásadním. Vyzývám proto všechny členské státy, které Kosovo ještě neuznali, aby to konečně udělali. Děkuji. A nyní nezařazený poslanec pan Sinadinos. Na jednu minutu. V roce 1999 Rada bezpečnosti OSN uvalila na Kosovo přechodnou zprávu, vytvořila ministát uvnitř Jugoslávie a později Srbska. Kosovo eh, zeměpisně, spirituálně a morálně eh, je srdcem Srbska a duší srbských lidí. 600, od, od, od bitvy o Kosovo mezi Srby, Bosňáky a Chorvaty které eh, na jedné straně a osmanskými Turky na druhé straně v 17. století eh, ukazuje, že někteří politici si neuvědomují historii, neznají historii. Eh, Kosovo není stát. Zločiny komunistického Titova režimu vytvořili mokrý sen jménem Makedonie a Kosovo jako takové nepodarky byly násilně změněny eh, hranice eh, států tak, aby to sloužilo nacionalistickým zájmům eh, Albánie, tak jako se to stalo i na severním Kypru o něco dříve. Děkuji a poslední na seznamu je pan Frunzulica. Všechny tyto země ze západního Balkánu se jednoho dne přidají do Evropské unie. Je to v zájmu Evropské unie i všech těchto zemí. E, chtěl bych pogratulovat paní Mogherini k této historické dohodě, kterou loni vyjednala v srpnu e, mezi Srbskem a Kosovem a která vedla k úplné normalizaci mezi Bělehradem a Prištinou. Nicméně Bělehrad neuznal nezávislost Kosova a dámy a pánové, stále ještě pět zemí Evropské Evropské unie neuznali nezávislost Kosova. Potom tento mechanismus, který nyní uvádíme v chod, je takový mechanismus svého druhu, který má přiblížit Kosovo k Evropské unii. A pravděpodobně komise a členské státy musí najít nějaký způsob, jak bude toto území vyjednávat s Evropskou unii o vstupu, aniž by bylo uznáno všemi členskými státy. Nicméně, dámy a pánové, a, a, řečník je přerušen. Priština musí bojovat proti organizovanému zločinu. Děkuji, vážení kolegové. Nyní se dostáváme k proceduře Catch the Eye. Slovo dostává nejprve pan Kelly. Děkuji, paní předsedající. Já jsem velice pozorně poslouchal tuto debatu. Většina poslanců je pro dohodu SAA, někteří jsou proti a já jakožto poslanec EPP z INTA jsem samozřejmě pro a těším se na rozvoj Kosova, na to, že stoupnou životní standardy a mám velkou důvěru v tuto dohodu. Věřím, že přinese více obchodu, více pracovních míst a vyšší životní standardy eh, pro lidi. Těším se na den, kdy Kosovo se stane plnoprávným členem Evropské unie. Já pocházím z druhé strany Evropy a i my jako malá země jsme od Evropy očekávali to nejlepší. Vstoupili jsme v roce 1973 a velmi nám prospělo evropské členství a prospívá nám dodnes. A ani by se nám nesnilo o tom, e, že bychom Evropskou unii opustili, ať už Spojené království si o tom myslí, co chce. E, myslím si, že máme Kosovu i dalším zemím regionu mnoho co nabídnout, co do stability a také interních reform, které, reform, které budou potřeba. Děkuji. Nyní pan Sáni má slovo. Děkuji vám za tuto příležitost, paní předsedající. Stabilizační a asociační dohody jsou klíčovým a velmi efektivním nástrojem naší politiky sousedství. Eh, stabilita a rozvoj demokracie v tomto regionu jsou důležité eh, cíle a proto je nejvyšší čas na to, abychom dali příležitost Kosovu a abychom mu dali vyhlídku na bezvízové cestování. Bohužel jsou tu ale překážky protože pět členských států ještě neuznalo Kosovo jako nezávislý stát. Nyní je dobrá příležitost k tomu, aby tyto členské státy přehodnotili svou pozici, eh, která už je stejně eh, překonaná dějinami. Dialog mezi Prištinou a Bělehradem je velice důležitý. Děkuji vám. Děkuji vám. Nyní paní kolegyně Vautmans. Eh, voorzitter dank u ook aan de commissaris. děkuji vám pane komisaři dámy a pánové ehm, paní Voláček hovoří o významu dohody o stabilizaci a přidružení EU Kosovo. Je to tedy první důležitý krok eh, k užším vztahům s EU a zaslouží si to naši plnou podporu. Velmi brzy budeme hlasovat o zprávě o pokroku 2015. Pokud vše půjde dobře, a dojde k pokroku, my budeme moci podpořit Kosovo, aby se stalo svobodnou a nezávislou společností. Děkuji. Pan Šoutis. Děkuji za slovo. Také chci poděkovat zpravodajce paní Lunaček za výborně odvedenou práci, která byla vložena do této zprávy, do tohoto doporučení. Myslím si, že dohoda o přidružení má zásadní význam. Je takovým oknem do světa pro Kosovo, které za poslední léta a desetiletí prošlo těžkým obdobím. Tato dohoda v podstatě poukazuje na možnost volného pohybu zboží, usnadní také implementaci bezvízového režimu a je to také dohoda, která otvírá velkou oblast pro rozvoj energetiky, infrastruktury a umožňuje také řešit um, problémy životního prostředí, které také nejsou zanedbatelné a Kosovo sehrává důležitou úlohu pro stabilitu celého regionu a proto má odpovědnost i EU. Děkuji panu Šoltesovi a na závěr catch the eye kolega Obermeier. Děkuji vám, pane předsedo. Není žádným tajemstvím, že většina e, našich občanů momentálně vidí největší nebezpečí v militantním islámu. A e, pokud chceme brát strach obyvatelstva vážně, e, tak potom dohoda mezi EU a Kosovem by nebyla, ne, nepřicházela vůbec v úvahu. A dnes jsem četl ve švýcarských novinách Blik otázku, zda Kosovo bude prvním islámským státem v Evropě. A v tomto článku se psalo, že Saudská Arábie tam staví, eh, financuje stavbu největší mešity. Připomínám, Saudská Arábie to je ta země, eh, eh, která porušuje lidská práva a kterou tady pravidelně stavíme na pranýř. Pro království Saudská Arábie by bylo Kosovo skvělým trojským koněm uvnitř Evropské unie je zapotřebí zahrát si na Kassandru a toto nebezpečí jasně osvětlit. Podle mého názoru jakákoliv asociace či členství je nerealistické a velice nebezpečné. Děkuji, pane kolego Obermajere. Proces Catch the Eye je tím u konce. Dávám nyní slovo komisaři Hánovi. Děkuji. Vážení poslanci, stabilizační a asociační dohoda mezi Evropskou unií a Kosovem je důležitým krokem Kosova na evropské cestě. Je to klíčový příspěvek k procesu stabilizace a asociace západního Balkánu. Tento region sdílí stejné zájmy a stejné perspektivy a stejnou budoucnost. K té patří mimo jiné i jasná evropská perspektiva. Tak, aby v tom smyslu, že každý budoucí člen Evropské unie musí sdílet evropské hodnoty, ke kterým mimo jiné patří jasná odluka státu od církve. To bychom měli mít na paměti. Další výzvou je ale i implementace. Bude eh, trvat, než ta dohoda přinese výsledky. To nebude hned, bude muset být implementována eh, tak, jak byla dohodnuta. Není to nějaký zázračný lék, který vyřeší všechny problémy Kosova. Nicméně nepochybuji o tom, že tato dohoda eh, posílí pocit přináležitosti a bořit strukturu, eh, kterou bude, budou sdílet i další v tomto regionu. Bude to rámec, který bude podporovat Kosovo v jeho cíli naplňovat aspirace občanů. Bude to rámec míru, stability a prosperity. Chtěl bych využít příležitosti k tomu, abych ještě jednou vyzval vládu i opozici v Kosovu, aby si sedli ke kulatému stolu a diskutovali o vzájemných odlišnostech. Politická krize, která v Kosovu probíhá, už trvá příliš dlouho Eh, trvá příliš mnoho času, kterého Kosovo nemá mnoho. Kosovští politici dluží lidem nějaké řešení a to bezodkladně. Kosovští občané si nic menšího nezaslouží. Já i nadále eh, spolehám na podporu vašeho parlamentu eh, v našem úsilí přiblížit Kosovo Evropě. Ještě jednou vám děkuji. Děkuji, pane komisaři Háne. A na závěr rozpravy ještě jednou paní zpravodajka Lunaček na dvě minuty. Já přejdu do angličtiny. Děkuji vám, paní předsedky, vážení kolegové, pane předsedo, pane komisaři a uzn- děkuji všem za podporu dohody o stabilizaci a přidružení je to velmi důležitý krok, jak už jsem řekla. Jenom chci těm, kteří to nepodporují, jednomu kolegovi z GUE říct jednu věc. Musím ho opravit. Více než polovina, tedy 111 členských států OSN už eh, Kosovo uznali. Eh, proto nastal nejvyšší čas, aby se stalo Kosovo členem OSN a dalších organizací. Ale chtěla bych doplnit dva aspekty. Eh, připomínala jsem Ibrahima Rugovu na počátku večera, protože to je eh, symbol nenásilného boje. A chci apelovat na eh, politické straně ve schromáždění, aby následovali příklad Ibrahima Rugovi, aby neblokovali parlament, protože násilí nemá mít místo v této eh, nejmladší parlamentní republice v našem kontinentu. A na úplný závěr zmíním něco jiného. Eh, minulý čtvrtek První krátký film produkovaný v Kosovu, jakožto první byl eh, nominován na na Oscara. Eh, je to film o dvou chlapcích, kteří eh, zažili válku. Já bych velice ráda, aby Oscara tento eh, krátký kosovský film dostal. Já doufám, že v únoru jej tedy dostane. Byla by to skvělá podpora. Děkuji paní kolegyně Lunaček. Tím je rozprava u konce. Hlasování se bude konat zítra.